Um, goedemorgen collega's. Tien minuten zijn we toch van twee. Vážení kolegové, dobrý den. Eh, během deseti minut se zvýšil, eh, zdvojnásobil počet eh, našich členů ze dvou do čtyř. Už bychom si mohli zahrát partičku karet, ale karty hrát nebudeme. Pokusíme se pracovat. Všechny vás vítám. První bod na našem pořadu jednání je přijetí návrhu pořadu jednání. Máte prosím nějaké poznámky k tomuto návrhu? Nemáte? Uh, druhý bod, sdělení předsedy. Myslím, že je to naposled, co eh, musím předsedat celému zasedání našeho výboru, protože náš kolega de magistris zorganizoval, myslím, dnes eh, první eh, zasedání městské rady v Neapoli, proto tady není, ale bude tady zítra na plenárním jednání a to, myslím, bude jeho poslední plenární zasedání. Teď zatím stále je členem Evropského parlamentu, ale poté bude podá demisi a bude nahrazen. Očekávám, že 13. a 14. července budeme znát nového eh, předsedu Kokobu a bude to někdo ze skupiny liberálů. V rámci sdělení předsedy vám chci ještě říci, že v Kokobu Info jste viděli, že eh, naše zasedání je přenášeno eh, streamu. To znamená, že eh, kdokoliv bude hovořit, musí použít mikrofon zleva, jinak kamery nepoznají, kdo se hlásí o slovo. A pak ještě poslední informace, která mě trošku překvapuje protože myslím, tedy Roger Brown, někdo, kdo podle mého názoru byl velmi mladý a byl administrátorem v Kokobu, vykonával nějakou dobu funkci jako odpovědný za Kokobu a to až do doby, kdy eh, tuto funkci převzala Carmen. On se tedy rozhodl, že odejde do důchodu, takže Roger si nyní užívá zaslouženého důchodu po řadě let práce. E, já mu za to děkuji, doufám, že možná sleduje naše jednání na webstreamu a slyší to, ale já mu napíšu i dopis a poděkuji mi za všechnu práci. A nyní se dostávám k bodu 3, což je schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 11. a 12. dubna. Všichni jste dostali zápis z 13. května. Budeme tedy postupovat obvyklým postupem a nebude-li žádná námitka do konce této schůze, bude zápis považován za schválený. A ještě jedno sdělení. Navštívila nás delegace sedmi členů, která jela do Kosova a do bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, což byla velice živá, velice hezká návštěva. A myslím, že kolegové, kteří se zúčastnili, byli velmi aktivní. Bylo to až řekl bych dobrodružné, protože z Kosova jsme eh, jeli do Firom jeli jsme autobusem až na hranici a pak na druhé straně hranice nás měl čekat další autobus, kde jsme měli pokračovat v cestě a s panem Balčitým a dalšími kolegy jsme tedy přešli hranici pěšky a zjistili jsme, že tam žádný autobus na nás nečeká. Takže parlamentní delegace, tedy delegace Evropského parlamentu, tam stála osamocená. Trošku vznikla panika ve výboru, protože se ztratili eh, členové parlamentu, ale pak jsme zjistili, že existuje i normální linkový autobus. Nasedli jsme tedy do něj a eh, bylo to výrazně levnější ostatně, než pronajmout autobus. Jak vidíte, členové Kokobu eh, se projevují inovativním způsobem. A děkuji také Pensylváně, která e, nám pomáhala a ostatně vypracuje na toto téma zprávu. Takže to všechno, e, to všechno e, vám povídám podrobně, protože máme dnes dopoledne docela dost času. Máme dvě, dva návrhy stanoviska na dnešním programu. Jednak modernizace zadávání veřejných zakázek a dále jsou to témata ve dvou zelených knihách komise. A pak ještě budeme eh, mít na programu studii, prezentaci studie s názvem Jak organizovaný zločin zleužívá fondu EU. Mám trošku problém, protože mám jakožto předseda prezentovat bod 4, ale současně jsem tady předsedou a současně jsem zpravodajem nebo navrhovatelem. U tohoto tématu e, jde o zelenou knihu komise, která se týká veřejných zakázek. Já si e, tady vezmu své poznámky a řeknu vám, že jakožto navrhovatel stanoviska jsem e, výboru IMCO, která je příslušná věcně, na toto téma. Jak víte, stanovisko může mít pouze jednu stránku, takže je člověk velice omezen místem. V prvním návrhu jsem se omezil na šest doporučení. Jistě, že by bylo možné je ještě rozšířit pozměňovacími návrhy. Až do čtvrtka můžete předkládat pozměňovací návrhy a v červenci proběhne hlasování. K té zelené knize. Já jsem si ji důkladně pročetl eh, zelenou knihu na téma modernizace zadávání veřejných zakázek v EU. A ještě se ostatně k tomuto tématu vrátíme, když budeme hovořit o tom, jak organizovaný zločin zneužívá fondů EU. E, tady uvidíte, že se e, také odkazuje studie na e, veřejné zakázky jakožto jeden z nástrojů, které používá organizovaný zločin, aby získal určité možnosti praní špinavých peněz. To je v bodech 3, 4 a 5, 4 v dané studii. A nyní se podívejme na mé návrhy ve stanovisku. Já se opírám o závěry účetního dvoru, který ve výroční zprávě a v celé řadě dalších zpráv konstatuje zcela jednoznačně, že nerespektování pravidel zadávání veřejných zakázek představuje 43 chyb, které lze kvantifikovat a byly eh, zjištěny během auditů. Nerespektování pravidel při zadávání veřejných zakázek představuje zhruba tři čtvrtiny eh, odhadnutých chyb v výdajích na soudržnost. To je bezesporu nezanedbatelná veličina. Účetní dvůr ostatně zpracoval také stanovisko k tomuto bodu a my e, tento bod máme e, k dispozici každý člen Kokobu dostane stanovisko účetního e, dvoru do své schránky ještě dnes. To je první doporučení. Druhé doporučení to je výzva komisi, kde říkáme, že je třeba zabránit korupci a protekci. Je důležité eh, definovat jasným způsobem střed zájmů. A eh, je tedy třeba eh, rozhodně Eh, zabránit škodám, které působí eh, dohodnuté, eh, dohodnuté návrhy reagující na veřejné zakázky nebo dohodnuté nabídky. Dále si myslíme, že je třeba vypracovat jasnější pravidla v boji proti korupci ve veřejných zakázkách. A vypracovat další doprovodná opatření. Také je třeba vypracovat jasná pravidla pro varování, včasné varování, ostatně tak, jak to také eh, parlamentní schromáždění Rady Evropy formulovalo ve svém doporučení, ze kterého bychom se mohli inspirovat. Dále je také nutné, a myslím, že to je eh, výzva, která se také obrací na komisi, je třeba lépe informovat veřejnost a také orgány. Já jsem navštívil účetní dvůr po květnovém zasedání, tedy po květnovém plenárním zasedání ve Štrasburku, jsem se zastavil na jedno odpoledne v účetním dvoře v Lucemburku. Velmi hezky mě tam přijali a měl jsem možnost setkat se s odpovědným pracovníkem účetního dvora, který eh, má na starosti tento bod. Diskutoval jsem o tom přes dvě hodiny a e, oni e, řekli, že když e, nebo to, že vidí chyby, tak je tím, že orgány nebo účastníci veřejných zakázek nejsou dobře informováni a neznají dobře pravidla, která mají respektovat. Čili tady to je velice důležitá formulace. Čtvrté doporučení, které jde stejným směrem jako ta předchozí. Je důležité aby nejen komise počítala s informováním, ale aby v každém členském státu existoval, existovala nějaká centrální kancelář, ve které orgány, které se zabývají veřejnými zakázkami, ale také veřejnost, která se účastní veřejných zakázek, se na ně mohou uh, obrátit, které orgán, který nebo kancelář slouží jako jakýsi helpdesk. Další doporučení. Veřejné zakázky by také mohly být použity pro podporování udržitelného vývoje. Často se formulují určitá pravidla. Říká se, že je zapotřebí mít udržitelné smlouvy, splnění určitých kritérií, určitých norem, například environmentálních, sociálních, i z hlediska udržitelnosti a z hlediska eh, spravedlivých eh, principů obchodu, fair trade a podobně. tak jak to také odpovídá vizi evropské úrovni. Ale současně by to mělo být náležitým způsobem, dobře definovaným a relevantním způsobem vyjádřeno v podmínkách veřejných zakázek, aby to následně nemohlo vést k korupci či k eh, omylům při přidělení veřejných zakázek. A konečně šesté doporučení Vybízíme komisi, aby přeskoumala stávající kvalitativní kritéria. Je třeba ověřit, jaká je eh, hospodářská a finanční kapacita účastníků předkládajících nabídky. A to musí být prokázané údaje. Já bych chtěl tady říci, že Dal bych přednost tomu, aby se spíše než rozvahy předkládaly finanční toky. No, komise má asi pravdu, když říká, že přeskoumání kritérií pro kvalitativní výběr je zapotřebí obou typů informací, jak rozvahy, tak finančních toků, protože oba aspekty nám dávají dobrý přehled o finanční situaci těch, kdo se účastní vyhlášené veřejné zakázky. Takže to je první takový přehled, který jsem vám chtěl předložit. Je to, opakuji, záležitost věcně příslušná IMCO a nyní vyslechneme určité případné reakce, návrhy a během dneška a zítřka se pokusíme ještě tu zprávu nebo tento text trošku posoudit. Pan Itala, který je stínový zpravodaj pro EPP. Děkuji, pane předsedo, a Současně jste i autorem tohoto stanoviska. Já mohu jenom sdílet eh, to, co jste navrhli, Jsou to opravdu správná doporučení. Eh, rád bych eh, zdůraznil jednu otázku a to, abychom u výběrových řízení usilovali o zjednodušení postupu Zejména pro malé a střední podniky by se měla snížit byrokratická zátěž, protože malé a střední podniky zaměstnávají nejvíce pracovníků v Evropě a tento proces výběrových řízení pro ně bývá velice složitý. Měli bychom se tedy zaměřit na pokud možno zjednodušení tohoto procesu, aby to bylo ve prospěch i malých a středních podniků. A za druhé, Veřejné zakázky a strategické využití veřejných zakázek by mělo vést k tomu, abychom eh, v souvislosti s projektem Evropa 2020 eh, v souvislosti s určitými cíly, jako je eh, třeba klimatické změny, jak bychom toho mohli využít i při strategickém využívání veřejných zakázek v členských státech a také bychom měli pouvažovat o co nejlepším postupu. To by bylo několik takových myšlenek, které by bylo možné do toho ještě zapracovat. Děkuji. Eh, Děkuji. Jsou ještě další komentáře, prosím. Hmm, děkuji. Zadávání veřejných zakázek je velice důležitou otázkou, jak jste správně řekl, protože v evropského rozpočtu můžeme ztratit miliardy eur. A každá země navrhuje zlepšení určité procento. Několikrát jsme o tom hovořili a já se domnívám, že je zapotřebí vytvořit určitý systém, který se Eh, nebude opírat o chápání v různých členských státech, protože eh, v různých regionech je eh, různý stupeň vývoje. Opírají se o různou historii, různé využívání prostředků. A my bychom my jsme zjistili, jaké Problémy existují v členských státech a jak jste již řekl, musíme požadovat po členských státech, aby vytvořili kontaktní místa a domnívám se, že zástupci Evropské komise eh, by měli eh, pracovat na těchto kontaktních místech, aby se eh, odstranili rozdíly mezi členskými státy. Jistě já chápu situaci malých a středně velkých podniků, které mají problémy s těmito postupy. Mnohdy se nemohou vůbec výběrových řízení zúčastnit, protože jsou pro ně příliš složité. Máme zkušenosti z Litvy. Snažili jsme se vypracovat již v roce 2004 specifický model a ukázalo se, že náš model byl docela užitečný. Mohli bychom se z toho poučit a vytvořit pokrokové systémy zadávání veřejných zakázek v celé Evropské unii. A jaký byl ten eh, pokrokový aspekt? elektronické zpracování a e, potom e, ta legislativní část v každé členské zemi. Každá země by měla vytvořit legislativu, která je zapotřebí pro zadávání veřejných zakázek. V Litvě jsme vytvořili e, systém, který poskytuje ve specifických hospodářských oblastech výhody malým a středním podnikům. V této oblasti jsme spolupracovali s odbory a některé zásady byly opravdu velice užitečné a kromě toho eh, veřejné subjekty a soukromé eh, firmy eh, chtěly zachovat ten starý postup a to někdy naráží na problémy. Obecně mohu říci, že jsem opravdu vděčný koleg Buzkovi za vytvoření specifických zásad. Domnívám se, že nám to pomůže do budoucna vybudovat lepší systém zadávání veřejných zakázek a dosáhnout také jeho lepší kvalitu. V evropských členských státech je zapotřebí vynaložit lepší úsilí, aby se tento systém eh, zlepšil. Evropská komise by měla také zlepšovat eh, svůj vztah vůči jednotlivým členským státům. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní Andrásn. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za zprávu. Mám tři připomínky k těmto závěrům. Je ten Vychází z toho, že zde eh, konstatujete, že pravidla eh, nerespektování pravidel pro zadávání veřejných zakázek jsou ze 43% eh, důvodem. Chtěla bych vědět, zda účetní dvůr zjistil ten hlavní problém. Nejasná pravidla nebo kontrola strukturní rozdíly eh, nebo způsob uplatňování stávajících pravidel. Eh, váš závěr číslo 3 vychází eh, z nutnosti chránit informátory. V podstatě je třeba eh, ale zajistit jasná pravidla a eh, pravidla pro ochranu informátorů. Před měsícem jsme měli jednu studii a eh, také e, e, e, slyšení. Já se nedomnívám, že na evropské úrovni věnujeme dostatečnou pozornost informátorům. Myslím, že to je příliš vysoké očekávání domnívat se, že Evropská unie přispěje rozumným způsobem k této oblasti a nakonec, a je to ještě důležitější aspekt v bodě 6, chcete, aby se eh, rozvaha, eh, aby se na místo finanční rozvahy stanovovaly výkazy peněžních toků. Já se domnívám, že je třeba eh, finanční rozvahu doplnit o výkazy peněžních toků. Rozvahy jsou právním základem, dokumentem, a jak to chápu v souvislosti s děním v Řecku, jsme poměrně skeptičtí vůči vykazování v rozvahách, ale rozvahy e, budou nadále důležitým e, dokumentem, e, který obsahuje nutné indikátory. Děkuji. Děkuji. Jsou další dotazy? Ano. Øh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také za předloženou zprávu. E, později budeme e, diskutovat o organizovaném zločinu. A to je také velice zajímavé téma v této souvislosti. Pan zpravodaj se již o tom e, zmiňoval také v souvislosti s bodem 5. Je tedy nutné Eh, zajistit prevenci vzniku korupce. Ale když hovoříme o korupci a organizovaném eh, zločinu, musíme eh, rozlišovat mezi dvěma různými úrovněmi. Někdy se stává, že se pozměňují pravidla zadání nabídek, že to umožňuje různé upřednostňování. A úplně Jiná otázka je, když se využívá eh, veřejných zakázek k praní špinavých peněz. Někdy eh, vypadá nabídka velice dobře na papíře, eh, má nízké parametry, ale zatím se skrývá záměr umožnit praní špinavých peněz. Navštívili jsme Itálii a sledovali jsme, eh, jaká byla situace po zemětřesení v Aquile. Tam bylo zapotřebí eh, zadat veřejné zakázky pro obnovu eh, oblasti zničené zemětřesením. Bylo tam šest hlavních firm a 500 subdodavatelů a Eh, velké procento eh, nemohlo doložit, eh, že nemá žádné kontakty s mafií. Je to sice poněkud zvláštní situace, ale musíme mít na paměti, že hovoříme o dvou různých úrovních korupce a tak bychom tedy o tom měli diskutovat v souvislosti s bodem 3. Děkuji. A dívám se směrem eh, k Evropské komisi. Chtěl by někdo za komisi vystoupit? Chcete slovo, prosím? Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě komise zahájila tuto obecnou rozpravu o modernizaci veřejných eh, zakázek a příslušné legislativy. A všechny otázky, které jsou zmíněny ve vašem návrhu, jsou předmětem širokých úvah. Zeznamenali jsme významný počet odpovědí na zelenou knihu, zejména u konkrétních otázek, které řeší to, co zde zmiňujete ve vašem návrhu. A můžeme říci, že komise předloží legislativní návrhy pro nový ra- legislativní rámec EU pro veřejné zakázky do konce letošního roku. A v zásadě další pilíř reformy je hodnocení, které bylo provedeno pokud jde o realizaci současného legislativního rámce EU. A tím se komise bude také zabývat, abychom dopracovali návrh nového právního rámce. Děkuji. Paní Andreasen, vy jste položila otázku účetnímu dvoru pokud jde o procento chybovosti. Mohl bych požádat zástupce účetního dvora, aby vystoupil. Viděl jsem, že hovoříte s kolegou. Paní Andrásen se obrátila konkrétním dotazem na účetní dvůr. Zda je to kulturní aspekt nebo ne, ta chybovost. Můžete na to zareagovat? Pokud tomu tak není, možná se k tomu můžete vrátit písemně. Můžete to zaslat mě jako zpravodaji a paní Andreasen také. Do, ještě před hlasováním. Pane předsedo, nemáme zatím pro vás odpověď, ale určitě jsme si poznamenali otázku paní Andreasen a vrátíme se k této otázce a bilaterálně to probereme. Tak to je v pořádku. Nejsou další žádosti o slovo. Pokusím se tedy jako zpravodaj zareagovat na poznámky čtyř kolegů, kteří vystoupili. A skutečně tu máme otázku malých a středních podniků. Celá řada připomínek zazněla a je třeba, aby byly zjednodušeny příslušné postupy a zátěž pro tyto podniky nebyla tak významná. Já jsem si toho vědom a také si myslím, že předložím po dohodě s kolegy pozměňovací návrh, abychom měli společný text. Jedna z možností je následující. Možná bychom mohli vytvořit systém pasů jak by to vypadalo? Podniky, ať už se jedná o velké nebo menší, nebo podniky střední, střední velikosti by předložili žádost a popsali by svou činnost, měli by takovou, eh, předložil by takový přehled o své činnosti, takový doklad. A na základě toho dokladu by se mohli zúčastnit eh, výběrových řízení. A nebylo by třeba vždy při účasti na výběrovém řízení nemuseli by vždy předkládat eh, desetkrát nebo patnáctkrát stejné doklady. Nemuseli by procházet eh, stejným administrativním postupem. Ten doklad by byl připraven jednou provždy, ta dokumentace základní u podniku a pokud podnik získá veřejnou zakázku, tak se ověří, zda kritéria, která jsou v, tom, v té dokumentaci obsažena, zda jsou respektována. Tím by se snížila administrativní zátěž pro malé a střední podniky. Pokusím se připravit příslušný dokument, zašlu to všem čtyřem přítomným kolegům a uvidíme, zda dospějeme ke shodě abychom byli schopni předložit eh, pozměňovací návrh u malých a středních podniků. Poznámka paní Andreasen týkající se posledního bodu. Ano, přehled eh, finančních toků. Možná jste to špatně pochopila, možná jsem se špatně vyjádřil. Ano, já jsem v úvodu řekl, že jsem eh, spáchal drobnou chybu. Vybral jsem si jednu věc a měli bychom mít obojí. Je třeba abychom ty věci zkoumali kvalitativně, tedy peněžní toky, ale je třeba zachovat i finanční rozvahy. Takže měli bychom mít obojí a ne pouze výkaz peněžních toků a nikoli rozvahu, takže na tom se určitě shodneme. Potom informátoři. Ano, myslím, že i to je nadále potřebné je tu prohlášení Rady Evropy a komise neřekla, zda souhlasí s touto definicí. Změnit možná bychom to měli bilaterálně probrat, zda ten můj návrh je pozitivní nebo ne. Pokud jde o poznámku pana Sondergarda, vy jste provedl analýzu organizovaného zločinu, co je možné zde konat a můžeme využít i prezentaci vaší studie. Pokud máte konkrétní návrhy, tak to můžete zapracovat do pozornosti návrhu. Je to velmi užitečné. Myslím, že to, co jste řekl, je velmi relevantní. Pokud nejsou další poznámky, takže uzavřu tento bod týkající se modernizace zadávání veřejných zakázek. Já chtěl bych říci, že termín pro předložení pozměňovacích návrhů je stanoven na 23. června, tedy je to ve čtvrtek v pravé poledne. Toto stanovisko bude předmětem hlasování na výboru Kokobu na zasedání 13. a 14. července a naše stanovisko bude také předmětem hlasování na výboru IMKO, na, které je naplánováno 19. září a na plénu to bude v říjnu ve Štrasburku. Takový je náš harmonogram. Výborně. Takže uzavíráme bod 4 pořadu jednání, předeme k bodu 5. A je to téměř one-man show dnes pro mě. Protože já jsem také zpravodajem stanoviska o zelené knize o DPH. Milí kolegové, podvody z DPH je významnou formou podvodu. Je to významná forma trestné činnosti a není to poprvé, kdy o tom zde hovoříme na Kokobu. Všichni víme, že je to velmi jednoduchý způsob, jak okrádat členské státy a okrádat také rozpočet společenství. A ve studii, která bude předložena pod dohledem pana Sondergarda, je o tom také výslovně řeč. A v této studii je dokonce celá kapitola, která je věnována karuselovým podvodům z DPH. Je to bod 3.5. A není to poprvé, kdy zmiňujeme DPH a podvody z DPH. V roce 2007 již byla předložena zvláštní zpráva účetního dvora zpráva 8 z roku 2007. A v našem výboru v předcházejícím volebním období jsme dlouze zkoumali tuto problematiku. Já jsem na to připravoval zprávu. 4. září 2008 byla tato zpráva schválena a je to skutečně velmi závažná forma kriminality. A velmi jednoduše je možné přijít k velkým penězům. Čísla jsou obrovská. Objem podvodu v celé EU je odhadován mezi 200 a 250 miliardy euro. A podvody na DPH představují 80 až 100 miliard euro z celkového objemu 250 miliard podvodů. V Německu 17 miliard euro bylo ztraceno jako příjmy na DPH z tohoto důvodu. Ve Spojeném království v roce 2005-2006 18,2 miliardy euro bylo tímto způsobem zneužito. Takže je třeba se tím skutečně velmi pozorně zabývat. Já jsem do, do, předložil 10 doporučení. Stanovisko nedává dostatečný prostor pro to, abychom projednali vše v tomto prvním návrhu. Bude třeba rozšířit tuto tento stanovisko cestou pozornosti na aby to bylo vyváženější, ale já jsem skutečně formuloval deset doporučení. První doporučení, pouze zjištění, že třeba za každou cenu mít eh, globální systém DPH, který bude odolný. Pokud systém DPH nebude odolný, tak nebude možné čelit organizovanému zločinu. To musí být naše východisko v této debatě. Dále V druhém bodu uvádím, že podvody z DPH jsou přezhraniční, proto je třeba také přezhraniční stíhání podvodu a proto je také třeba intenzivní spolupráce. Když jsem připravoval předcházející zprávu z roku 2008 a když jsem připravoval toto stanovisko, tak jsem jednal s s pracovníky eh, finanční zprávy. A když s tím jednáte, tak skutečně čelíte naprosto bizarním příběhům. Je třeba, aby se tento systém zlepšil. Doporučení 3, tady se dostávám do větších podrobností. Myslím, že je třeba především mít eh, úplnou definici v komunitárním právu toho, co představují podvodné postupy, tedy kolotočové, karuselové podvody z DPH. A také uvádím, že je třeba harmonizovat administrativní sankce, protože to je skutečně nezbytné proto, abychom měli určitý systém a aby bylo možné vést eh, přeshraniční vyšetřování, aby bylo možné stíhat také tyto podvody. Lidé, kteří čelí těmto jevům na každodenní bázi, mi sdělují, Takový typ harmonizace a sjednocení je skutečně klíčový. Abychom mohli bojovat s organizovaným zločinem. Čtvrté doporučení je třeba intenzivnější koordinaci a rychlejší koordinaci mezi členskými státy. Je třeba bezprostřednějších kontaktů mezi celními zprávami a daňovými zprávami. Je třeba také, aby existovala inspekce protože mi říkají, ano, my máme kontakty, snažíme se spolupracovat a velmi často podnikáme sami kroky, abychom mohli spolupracovat. Na základě vlastní iniciativy probíhají jednání via fiscalis. Můžeme se setkat s kolegy z Malty, z Litvy, z Itálie a to nám dává mnoho. A vidíme, jak oni pracují jak oni čelí těmto otázkám. A díky těmto zkušenostem můžeme navázat kontakt s těmito lidmi. Když dojde ke kolotočovému podvodu, ale musí to být oficiálně posvěceno. A já říkám, že nezbytné, aby taková koordinace byla lépe právně upravena. Je třeba také dbát výměny informací, protože vzájemná pomoc mezi členskými státy je klíčem úspěchu. Páté doporučení je třeba, aby komunitární legislativa proti podvodům byla zjednodušena a konsolidována. Podívejte se, jaké jsou slabiny systému. Už jsme se tím zabývali v řadě věcí a je třeba také se snažit to řešit. A nejenom cestou lepší spolupráce komise a členských států, ale zejména mezi členskými státy. Třeba by členské státy byly v takovém rozpoložení, aby mohly spolu, spolupracovat. Není to vždy jednoduché. Když jsem připravoval zprávu, která byla schválena na plénu v roce 2008, tak jsme si uvědomili, že celá řada členských států jsou velmi zdrženlivé, pokud jde o spolupráci. A celá řada členských států si nadále myslí, že mohou problémy vyřešit sami. Šesté doporučení. Je potřeba, aby legislativa v oblasti DPH, a to je také cíl zelené knihy komise, byla zjednodušena a konsolidována dále. A to mi sdělují také lidé, kteří se tím zabývají v praxi. Sdělují mi, že někdy se objevuje velký problém. Provede se vyšetřování, a belgický inspektor vyšetřuje eh, kolotočový podvod, který vede do Německa. A pro Belgičana Německo není problém. Obecně za to takový pracovník může si přečíst německé předpisy v Němčině. Francouzštině také každý rozumí, angličtině také. Ale když existuje karuselový podvod eh, týkající se Maďarska, Polska nebo České republiky, a když si musím eh, uvědomit, jaké jsou předpisy v těchto zemích, tak čelím nepřekonatelným problémům, protože nerozumím polštině, dánštině, češtině. A nemohu tedy pochopit, co tyto předpisy vyžadují. A proto bylo dobré, kdyby členské státy přeložily své předpisy o DPH do řady jazyků. Já jsem navrhoval, aby to bylo v angličtině, francouzštině a němčině, to jsou tři pracovní jazyky komise. A já vím, že bychom o tom mohli jednat. A Španělé řekli, ano, je to jako u patentů. Kdyby tato legislativa byla k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině, takže ti, kteří čelí inspekcím v praxi, by měli jednodušší život. A sedmé doporučení Eurofisk – to je nedávná věc, to vzniklo v listopadu 2010 a bylo to jedno z mých doporučení ve zprávě z roku 2008. Je třeba více využívat tuto síť, abychom umožnili lepší spolupráci a boj proti podvodům. Já tady si dovolím doporučit komisi, aby parlament dostával pravidelné zprávy o fungování sítě Eurofisk – minimálně výboru Kokobu a výboru IMKO, abychom viděli, jaký je vývoj, zda se to ubírá správným směrem, zda je možné věci zlepšit. A také si myslím, že tyto zprávy by měly být veřejné. Osmé doporučení. Tady se obracím na komisi. Žádám posílení systému výměny informací o DPH, zkrácením lhůty pro sběr údajů a zadávání údajů do systému. Díval jsem se na velmi konkrétní případy, které byly již soudně projednány a vidíme, že pachatelé jsou velmi kreativní, pracují velmi rychle, mění své struktury správního hlediska, mizí, využívají bílé koně a i my bychom měli rychle jednat, abychom eh, mohli čelit podvodům z DPH. Další věc. Přístup eh, k údajům a informacím. Pro kontrolní složky je třeba tyto věci zlepšit. Dvě poslední doporučení. A už je to trošku širší debata, týká se to fungování systému z DPH v kontaktech eh, s odborníky z praxe jsem zjistil, že je velmi důležité hovořit s lidmi v terénu. A oni často říkají, že systém eh, reverse charge, to je systém, který je třeba revidovat. Týká se to tedy přenesení daňové povinnosti. Ve Velké Británii to bylo vyzkoušeno a tam se to používá u počítačů a mobilních telefonů. A přineslo to velmi dobré výsledky v krátké době. A proto v té devíce se obracím na komisi a chci se zeptat, zda zvažujete zavedení toho systému i do dalších států a z toho vyvodili příslušné závěry. V desítce doporučuji, aby komise zvážila legislativní návrhy řešící kolotočové podvody již v místě, tedy zavedením eh, mechanismu přenesení daňové povinnosti pro DPH. A tady bych uvítal reakci komise. Skutečně by to mohl být vhodný prostředek pro boj s podvody. A bude to také výhodné pro obchodníky a výrobce, a pro celou řadu klíčových odvětví audio, video zařízení, potravy, nápoje, počítačový hardware, mikroprocesory a příslušenství mobilní telefony a příslušenství k mobilním telefonům, textilní výrobky a automobily, aby tam bylo možné zavést případně systém reverse charge, tedy přenesení daňové povinnosti. A to je součástí diskuse o zelené knize ve výboru IMCO a nyní bych chtěl znát stanovisko kolegů, co si myslí o tomto návrhu stanoviska a věřím, že i komise zareaguje. Takže kdo se hlásí? Pan Jan Mulder. Eh, eh, můžeme pokračovat v nizozemštině, pane předsedo, protože nás tu mnoho není. Já si myslím, že doporučení, která předkládáte, jsou lákavá, myslím, že mohu hlasovat pro, ale mám ještě jeden nápad. My, parlament, jsme vždycky žádali, aby tady byl viditelnější eh, systém vlastních zdrojů. A právě tady je otázka DPH. 4% DPH jdou do Evropy, jak mi bylo řečeno. Bylo mi řečeno, že kdybych byl ve Spojených státech a koupil si tam kávu nebo cokoliv jiného a bylo tam napsáno DPH tolik a tolik. To znamená, že tolik a tolik procent jde do federální eh, vlády, federálního rozpočtu a zbytek jde do místního rozpočtu a eh, ještě další eh, údaj o tom, kolik z DPH jde do místní zprávy. Nebo něco podobného by mohlo fungovat i v Evropě. Přece informační technologie to snadno umožňují a měli bychom lepší přehled, pro koho je určena DPH. Či její část. Asi by to bylo i snažší pro kontrolu. To bych rád předložil jako pozměňovací návrh. Děkuji, Jane a paní Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že vaše návrhy jsou velmi pozitivní. Já bych jen ráda se zeptala, zda proběhla nějaká konzultace s Olafem, protože Olaf se věnuje také otázkám podvodu z DPH a právě oni určitě mohou dobře poradit v této věci. Poradit, jaké změny v systému by byly dobré. Já jsem překvapena, že se tam vůbec Olaf nezmiňuje. Oni mají záznamy z bojů proti těmto podvodům. Možná, že mají i určitá procentuální eh, čísla týkající se celé Evropy a asi by měli doporučení eh, a poradili by nám, co požadovat, aby se situace zlepšila. Děkuji. Někdo další se hlásí z poslanců? Ne, tak komise. Pane předsedo, děkuji. Dovolte reagovat. E, obecně za to myslím, že komise se může stotožnit s vašimi e, návrhy. Jen některá upřesnění bych rád dodala. Konkrétně e, vaše pro Tedy pro vaši informaci, komise provedla studii pro kvantifikaci Eh, ve věci podvodu DPH v roce 2006, 25 členských států. Výpočety ukazují 107 miliard eur. A v současné době aktualizujeme tuto studii, a bychom mohli vzít v úvahu novější údaje. Po zprávě, která byla předložena v roce 2008 o strategii eh, boje proti podvodům, Eh, proběhla celá řada akcí. Konkrétně schváleno bylo nařízení o administrativní spolupráci mezi členskými státy. Od 1. ledna 2012 vstoupí v platnost, eh, nabude účinnosti. A toto nařízení velmi posiluje spolupráci mezi členskými státy, zejména tím, že eh, zavádí institucionálně na, lega, na právní bázi Eurofisk, dříve neexistovalo Eurofisk na eh, právním základě. Dále je tady také otázka mm, mnohostranných kontrol, eh, tedy přeshraničních kontrol, jak navrhujete. A dále otázka přímého přístupu k některým informacím do databází ze strany fiskálních orgánů. To také říkáte ve svých doporučeních. Komise má předložit zprávu o fungování administrativní spolupráce. A podobně jako Eurofisk, právní základ je tady také v ustanovení o administrativní spolupráci. A zpráva se bude tedy týkat také Eurofisku. Já bych mohl v této fázi říci, že různé struktury fungují relativně dobře, dokonce nás to až překvapuje. Členské státy se velmi intenzivně účastní, i když na začátku účast na Eurofisku byla dobrovolná, nebyla tedy povinná. Přesto prakticky všechny členské státy se účastní Eurofisku. Obecněji vzato, pokud jde o princip reverse charge, my si myslíme, že je možné tady řešit otázku karuselových podvodů v některých konkrétních odvětvích. My jsme poskytli členským státům některé výjimky v těch oblastech, které jste zmínil. Je tady stále ještě návrh směrnice, eh, kterou členské státy ještě neschválily. Je to v radě. Tady by eh, byla možnost aplikovat na určité produkty eh, možnost použít přenesení daňové povinnosti, aniž by se žádala komise o povolení. Ale členské státy tedy se ještě nedohodly a tento návrh textu je stále v radě. Pokud je o budoucnost, komise uvažuje, že vytvoří systém rychlé reakce v případě podvodu. Došlo k podvodům například u ETS a e, trvá zhruba 9 měsíců, než se e, udělí výjimka. To je dost dlouho v boji proti podvodům. Proto komise navrhuje systém rychlé reakce, který by umožnil mnohem rychleji reagovat na zvláštní situace oblasti podvodů. Tolik tedy chci říci k této věci. A dále bych ještě dodal, že zelená kniha se především věnuje budoucím akcím. A jedna z akcí, která je navrhovaná v zelené knize a o které se bude diskutovat, je, že se domníváme, že v současné době výběr DPH ve členských státech probíhá dost archaicky. Zastaral. A členské státy by měly lépe používat všechny nástroje, které existují, to jest eh, počítačové systémy výběru. Tady by se mělo daleko důkladněji přemýšlet o metodách výběru DPH. Zatím eh, to eh, se opírá o osobě povinné k daní. Ta osoba, ten subjekt, který dostane Eh, za DPH a mají opět převést státu. Tady vznikají pak právě ty karuselové podvody. Eh, chceme tedy mít odpovědnější postup výběru DPH, anebo prostě eh, jsme navrhovali také takzvané, takzvaný princip split payment, což se používá v některých třetích zemích, kdy se DPH platí rovnou příslušnému bernímu orgánu a nikoli osobě povinné k daní. A tady si myslím, že je třeba rozhodně posílit kontrolu systému DPH i uvnitř společenství. Děkuji, to je vše. Děkuji. Ptám se, zda by ještě někdo chtěl vystoupit. Jestliže nikdo, tak bych vám chtěl rozhodně poděkovat zástupci komise za velmi konstruktivní poznámky. Ta studie, ve které se říká, že v roce 2006 Celkový objem podvodů je 107 miliard eur. To je víc, než jsem si myslel. Já jsem tuto studii neznal. Bylo by možné, aby Kokobu jako dostalo uh, tuto studii. A dále návrh komise radě, pokud jde o zvláštní výjimky a zjednodušení. Ptám se, zda i tady by bylo možné eh, mít eh, nějakou koordinaci, já bych to rád převzal. Ano, to je u té druhé, ale k té první ještě mám jedno upřesnění. Nejde pouze o podvody, jde o takzvaný weight gap. To znamená rozdíl mezi DPH, která by teoreticky měla být vybrána, a dále DPH, která je skutečně vybrána. Týká se to podvodů, ale také třeba Eh, krachujících podniků a podobně. Týká se to pouze 25 členských států v roce 2006. Takže v každém případě je to na webových stránkách eh, DG Taxud, čili máte to prosím k dispozici, kdokoliv to má k dispozici. Děkuji. Jestliže se nikdo další nehlásí, můžeme uzavřít eh, tento bod na programu. A myslím, že je tady stejný termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ano, 23. června 2011, to je příští čtvrtek v poledne. A i tady hlasování je naplánováno 13. a 14. července v rámci výboru. Příslušný výbor, já jsem vám řekl, že je to IMKO a to jsem se spletl. Eh, spletl jsem to s veřejnými zakázkami. Tady příslušný výbor je Ekon. A hlasování v Ekon je naplánováno hlasování na 19. září. A máme tady, máme tady prostor, abychom ovlivnili názory výboru Ekon. A již se dostáváme na, k předposlednímu bodu dopoledního jednání. Je to studie, která byla objednána naším výborem a jde o studii na téma, jak organizovaný zločin zneužívá fondů EU. Máme tady pana Vensinga, který je jeden z autorů této studie a ten Eh, zpracoval tuto studii pro Price, Waterhouse and Cooper. My můžeme věnovat dostatek času panu Vencinovi, můžete tedy hovořit dostatečně dlouho a prezentovat nám tuto studii. Někdy, někdy jsme ve velmi časovém tlaku, ale tentokrát to ten případ není. Můžete tedy prezentovat svou studii, abychom věděli, jaká jsou vaše zjištění. Nejdříve má ovšem slovo pan Zondergaard, zpravodaj, a pak dám slovo dalším. Děkuji, pane předsedo. Já a Eh, budu hovořit eh, anglicky, ale možná některé odbornější věci ehm, v otázkách možná budu předkládat nizozemsky, mám také k dispozici diapozitivy. Eh, máme tady celou tu strukturu, osnovu. Nejdříve bych chtěl říci něco o účelu této studie. Za prvé, Účelem studie bylo posoudit, jak organizovaný zločin zneužívá fondu EU a jak je možné zabránit takovému zneužívání. Než odpovím na tyto otázky, si položme si tu otázku, jak zneužívá a zda zneužívá organizovaný zločin fondu EU. Několik termínů tady máme, co to je organizovaný zločin, co to jsou evropské fondy, samozřejmě z hlediska naší studie. Co znamená zneužití? A pak otázka, zneužívá organizovaný zločin fondů EU a do jaké míry? A poslední otázka zní, jakými prostředky, jakými metodami, tedy jak zneužívá organizovaný zločin fondy EU. Poté, co si zodpovíme tyto otázky, tak formulujeme Eh, doporučení, které, která by měly posílit odolnost evropských fondů proti zneužívání ze strany organizovaného zločinu. Dále vycházíme z určité literatury, ze zpráv, ze studií, z různých otevřených zdrojů informací, ale také vycházíme z informací, které jsme získali od OLAFu, Evropského účetního dvoru, Europolu a Eurojustu. A také důležité je, že jsme se zaměřili na zneužívání evropských fondů v roce 2009. A to protože hodně informací ještě nebylo k dispozici, museli jsme také zohlednit některé informace z předchozích let a z toho vyvozovat závěry. Jak jsem řekl, provedli jsme nejenom proskoumání různých eh, textů, dokumentů, ale vedli jsme také pohovory, eh, konference, veřejná slyšení. 22. ledna Eh, jsme také zorganizovali expertní setkání s experty eh, z akademických kruhů, ale také z OLAFu, Europolu a Transparency International. A to zmiňuji jen některé. A také jsme zveřejnili eh, předběžnou zprávu kde jsme zohlednili vše, co bylo zjištěno. Dále, nejdříve jsme se snažili definovat, co to je organizovaný zločin. Neexistuje jedna jediná univerzální definice organizovaného zločinu. Ředitel Olafu, pana Kreta, říká, že to je stále se měnící jev ve stále se měnícím světě. Definice organizovaného zločinu se liší v průběhu času a také různé definice zohledňují různé úhly pohledu na tento jev. To není problematické, když eh, si zvolíme určitou jednu pracovní definici či harmonizovanou definici pro všechny aktéry, které působ, kteří působí v boji proti těmto jevům, Evropské instituce a agentury nepoužívají vždy jednu a stejnou definici organizovaného zločinu, pakliže vůbec nějakou definici používají, ale k tomu se ještě vrátím později v závěrech a doporučeních. Pro účel této studie jsme skombinovali eh, prvky z existujících definic, eh, zejména eh, definici, která je v rámcovém rozhodnutí Rady o boji proti organizovanému zločinu z roku 2008, ale přidali jsme tam ještě aspekt závažného poškození finanční integrity či základů EU. Naše definice opět pro účel této studie eh, zní tak, že je to strukturovaná strukturované združení vytvořené v určitém časovém období a které eh, koordinovaně postupuje, dopouští se trestných činů, aby získalo přímo či nepřímo finanční či jiné hmotné zisky a také ohrožuje finanční integritu či základy EU. Dále jsme se snažili definovat evropské fondy. Ve studii věnujeme zvláštní pozornost takzvaným výdajovým fondům, které jsou součástí evropského rozpočtu, kde se používají vlastní zdroje EU, kde jsou procenta Eh, DPH a také spotřebních daní vybraných v členských státech. Jsou to tedy fondy, které eh, fungují v rámci evropského rozpočtu. A eh, z tohoto titulu samozřejmě lákají pozornost zločinců a jsou tady další nejrůznější typy eh, podvodů, které také bereme v úvahu, jako jsou podvody z DPH, pašování cigaret a podobně. Vzhledem k tomu, že zneužívání je běžně chápáno jako nevhodné, škodlivé využití, um, mohli bychom tam ovšem zahrnout i neúmyslné uh, zneužití. Takže můžeme tam zahnout obojí eh, neúmyslné i úmyslné činy. Zneužívání fondů je tedy takto definováno jako podvod. Podvod? Eh, které znamená, který znamená nerespektování pravidel eh, porušování pravidel pro získání eh, neoprávněných eh, eh, prospěchů či zisků. Dále na úrovni EU jde o to bojovat proti podvodům, hájit finanční zájmy EU a ostatně v článku 325 smlouvy je uvedena tato definice. Současné řízení a kontroly evropských fondů. Tady je jednotná kontrolní struktura, o které hovoříme v naší studii. Jedna kontrolní struktura pro všechny výdaje, všech fondů. Je tam ovšem několik vrstev a je tady také definována odpovědnost této struktury v členských státech. Kontrolní struktura věnuje velkou pozornost eh, návrhům, projektům, eh, k oprávněnosti účastníků výběrových řízení. Eh, také probíhá velice důkladný screening účastníků, jejich subdodavatelů a dalších subjektů, kteří všichni by byli příjemci finančního zisku získaného z příslušné objednávky. A pak jsou tady také přímé postupy, přímé výdajové postupy. Eh, hovoříme také o posílení eh, kontroly na úrovni členského státu. Například přeskum, audity výdajů eh, v rámci eh, fondu EU v členských státech, to vše provádějí eh, národní úředníci a neexistuje prakticky žádný audit ze strany kolegů dalších členských států na bázi peer review. Auditoři, kteří provádějí národní, kultury, národní kontroly, se mohou dosti lišit a dokonce bychom řekli, že jsou i dost velké rozdíly i ve výsledcích kontrol. A tady si myslím, že je určitě prostor pro další zlepšení. Um, with regard to Vzhledem k rozsahu zneužívání evropských fondů organizovaným zločinem jsme nezjistili téměř žádné spolehlivé informace ze strany evropských institucí, agentur, úřadu OLAF nebo od Evropského účetního dvora. Tyto subjekty nebyly schopny předložit skutečné čísla a fakty, které by tak jsme vycházeli ze tří případů z roku 2010 a e, z celé řady neznámých případů podvodu DPH, ale podrobné informace o rozsahu těchto případů k dispozici nebyly stále jsme měli určité hodnocení úřadu OLAF a Europolu. OLAF se například zmiňoval o tom, že v roce 2009-2010 eh, byly zjištěny důkazy o tom, že v mnoha případech došlo k podvodu eh, využívání strukturálních fondů a že eh, byly organizovány a nevyplývaly z čisté náhody. Europol se také zmiňuje o tom, že podvody v souvislosti s DPH a s eh, zadáváním veřejných zakázek eh, nastává, když eh, popisuje zločiny v EU, ale z toho nevyplývá eh, rozsah těchto podvodů a neuvádějí se v souvislosti s těmito stanovisky žádné podrobné informace. Abychom si odpověděli na otázku, jak tedy organizovaný zločin zneužívá evropských fondů a jaké jsou prostředky eh, těchto podvodů? Máme k dispozici opravdu velice omezené eh, spolehlivé zdroje informací. Máme to v příloze zprávy a nebylo to k dispozici na webové stránce ani ve vytištěné verzi, ale v konečné verzi to bude zveřejněno, bude to seznam, bude, který eh, bude uvádět eh, celou řadu otevřených zdrojů eh, jasného podvodu zneužívání evropských fondů, ale neobdrželi jsme od evropských institucí nebo agentur žádné jasné informace informace, pouze tyto eh, případové studie Eurojustu, jak jsem o tom hovořil, nebo některé případy úřadu OLAF, ale z doby před několika lety. Neobdrželi jsme žádné eh, informace Europolu nebo Evropského účetního dvora, které se opíraly o skutečné případy. Mohli jsme eh, navrhnout pouze obecné eh, závěry, eh, jak se dívat na podvody v souvislosti s využíváním evropských fondů. A uvedli jsme velmi obecné charakteristiky sítí organizovaného zločinu, které ukazují, že eh, eh, zahrnují jednotlivce i společnosti, eh, i sítě, které působí z hranice. A docházelo k padělaným nebo pozměňování dokumentů, k, spronevěre, k, k spronevěrám, k praní špinavých peněz. Co je zajímavé, je skutečnost, že Evropská komise v poslední době zahájila celou řadu eh, iniciativ, aby eh, chránila své finanční zájmy. A v tomto sdělení o iniciativách uvádí celou řadu výzev. Za prvé, jak překonat eh, problémy při získávání přesných údajů o rozsahu podvodu a stíhání eh, těchto případů v členských státech, dále jak zlepšit spolupráci v přeshraničních případech a jak eh, zajistit eh, efektivní eh, postupy soudů v oblasti trestního práva byly předloženy nedávné návrhy, jak zlepšit spolupráci a modernizaci politiky zadávání veřejných zakázek EU. Z toho vyplývá, že komise se nezmiňuje nebo nezaměřuje pouze na eh, organizovaný zločin. Zdá se, že všechny tyto eh, iniciativy se zabývají na eh, jakýmkoliv případem podvodu, ať byl spáchán jednotlivě nebo ve struktuře a v tomto ohledu eh, to můžeme považovat za náhodný přístup. Evropská komise několikrát upozorňuje na potíže eh, získat eh, přesné údaje o rozsahu podvodu, je tu nedostatečné monitorování, mechanismy hodnocení, je tu eh, nutné zajistit lepší statistické údaje o trestných činech a je velice obtížné získat příslušné údaje a i hodnotící data. A to vše eh, nás eh, přimělo k vypracování závěru. Za prvé jsme se obecně zaměřili na eh, zneužívání evropských fondů organizovaným zločinem které je nedostačující, je třeba bojovat proti tomuto zneužívání, ale na to se eh, nezaměřuje samostatně eh, žádný subjekt. A v tomto závěru jsme také skonstatovali, že některé evropské instituce nebo eh, agentury nepoužívají jednotnou definici organizovaného zločinu a že tu není dostatečná eh, statistika údajů, což eh, stěžuje eh, vyvozovat závěry, abychom věděli, jaký je rozsah zneužívání evropských fondů. Eh, potřebovali bychom zajistit větší odolnost evropských fondů. Eh, vidíme tu značný prostor pro zlepšení v oblasti řízení, kontroly a auditu eh, výdajových fondů Evropské unie. A zde se je třeba nutné se zaměřit na eh, veškeré eh, podvody i na úrovni zprávy eh, těch fondů. Nejde tolik o boj proti organizovanému zločinu, ale je třeba si uvědomit, že je tu možnost dopouštění se různých nesrovnalostí a podvodů je tedy otázkou, jak je řešit. A dále jsme dospěli k deseti doporučením. Prvé doporučení je to celá řada doporučení, kdy chceme, abychom se více zaměřili na případy podvodů, aby se používaly jednotné eh, definice a by se používaly i jednotné definice jiných pojmů jako zneužití, podvod, evropské fondy, všechny eh, nitrostátní i evropské instituce by je měly používat jednotně. Druhé doporučení je třeba eh, lépe registrovat případy zneužívání evropských velkých fondů a to jednotným způsobem na evropské úrovni, abychom zde viděli propojení mezi jednotlivými subjekty a také propojení mezi jednotlivými případy nebo propojení mezi nesrovnalostmi a organizovaným zločinem. Třetí doporučení se týká evropských institucí, zejména OLAFu, Europolu, Eurojustu a Evropského eh, účetního dvora. Měli by se aktivně eh, soustředit na případy zneužívání evropských fondů organizovaným zločinem když eh, oni se soustředují tedy jednotlivě pouze na organizovaný eh, zločin a pouze na podvody. Eh, tato součinnost, to společné sledování povede ke zlepšení. Dále jsem se zmiňoval o tom, že je možné zlepšit standardy kvality eh, řízení a kontrola. Zvažujeme možnost eh, pre-review přeskumu využívání fondů přijímajícími zeměmi a je možné zkoumat možnost eh, Eh, zavedení více standardů pro pracovníky veřejné zprávy a pro všechny, kteří se zabývají eh, kontrolou eh, řízení a využívání prostředků z evropských fondů a také doporučujeme aby se na různých úrovních eh, zlepšilo eh, povědomí o eh, případech podvodů. Chceme aktualizovat politiku potírání podvodů s nulovou tolerancí a dále podpořit vytvoření stálého programu prevence podvodů eh, pro všechny evropské instituce, které se zabývají eh, fondy v oblasti implementace evropských politik a posílení eh, povědomí o možnostech podvodů pro pracovníky a také při hodnocení a při zajištění bezpečného prostředí, kdy je, se informuje o podezřelých aktivitách. Také doporučujeme, aby se zkoumala možnost eh, eh, vytvoření a využívání Eh, proaktivního přeskumu příjemců prostředků z evropských fondů, aby se zjišťovala potenciální podvodná činnost. Takovéto nástroje by se týkaly přeskumu projektů, eh, osob a subjektů, a také by zahrnovaly nápravná opatření, dále posuzování rizik a přeskumy, e, vylučovací postupy a také jak jsme již o tom hovořili, je třeba vytvořit fungující strukturu e, využití informátorů a e, náznaků odhaletí podvodů nebo organizovaného zločinu. A existují také eh, nástroje využití eh, počítačů, softwaru, softwarové aplikace. co bychom mohli rovněž eh, doporučit jako spíše obecné doporučení je eh, zlepšení transparentnosti a odpovědnosti tím, že eh, se využije veškerých dostupných prostředků pro šíření údajů a informací o využívání evropských fondů pro občanskou veřejnost. A potom tu máme specifické doporučení, které se týká podvodů v souvislosti s DPH, eh, že by bylo vhodné zavést eh, mechanismus přenesení daně z přidané hodnoty, ale to je spíše technická záležitost, kterou eh, podrobněji vysvětlujeme v naší zprávě. Dostal jsem se k závěru své prezentace. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo eh, pan Sondegard jako zpravodaj. Může se vyjádřit k této zprávě a bude mít jistě také celou řadu otázek. Eh, děkuji, mám eh, dva eh, důvody, proč jsem původně navrhoval, aby náš eh, výbor eh, zahájil práci na této studii. Tato studie, studie se týká otázky, jak organizovaný zločin zneužívá evropské fondy. A my vycházíme z pozice daňových poplatníků. Všichni můžeme souhlasit s tím, že podvody, k níž se dopouštějí v souvislosti s evropskými fondy, prostě nejsou přijatelné. A za druhy, Vycházíme také z úvahy, že je třeba zajistit demokracii, což je velice silné vyjádření když sílí organizovaný zločin, tak se nedopouští pouze krádeží, ale infiltruje do eh, politického a administrativního systému aby mohl pokračovat v eh, trestných činnostech a něž by eh, byl dopaden. Jsou to případy případy eh, korupce a úplatků, eh, což podkopává demokracii. Jistě můžeme si položit otázku, zda je tu skutečný problém, eh, když dochází k neužívání evropských fondů organizovaným zločinem. Je to problém? Ano, je tu celá řada náznaků, že to problém je Eh, mohla by nám o tom vyprávět italská policie, která zjistila eh, určité informace, které ukazují, že italská mafie chce eh, změnit způsob svého působení a chce se více zaměřit na zneužívání evropských fondů. A také jsme zjistili konkrétní případy, například paděl, Eh, podvody v souvislosti s DPH, eh, pašování cigaret a další tyto eh, typy zločinu jsou páchány v souvislosti s přeshraničním zločinem eh, v několika evropských zemích. Není to nic nového, eh, protože eh, v říjnu 2008 vydala Rada rámcové rozhodnutí boje proti organizovanému zločinu, ale jde o hlavní otázku, zda se podařilo v tomto boji proti organizovanému zločinu dosáhnout určitého pokroku a to včetně zabránění zneužívání evropských fondů. To byl důvod, proč jsme eh, za eh, navrhli eh, vypracování této studie. A mám dojem, že tato zpráva obsahuje celou řadu zajímavých informací analýz i doporučení. Je tu deset vynikajících doporučení. Chtěl bych poděkovat PricewaterhouseCoopers eh, za eh, skvěle odvedenou práci. Po tomto skonstatování musím také říci, že nejvíce šokující informace v této studii je informace o tom, eh, co vlastně v této studii chybí, co tu všechno není. To velice jasně vyplynulo z prezentace, kterou jsme si právě vyslechli. Byl to závěr, že eh, celkové, eh, že tu eh, není společné zaměření na boj s organizovaným zločinem. Když se přečteme celou zprávu a máme tento závěr vyjádřen na několika místech na stránce 56 a 50 57. Otázka otázkou je zneužívání evropských eh, fondů, včetně podvodů v souvislosti s DPH eh, organizovaným eh, zločinem se opírá o dostupné informace. Nedostatečné informace jsou k dispozici, nepředávají se, nepředali je za účelem vypracování této studie ani mezi úřadem OLAF, Europol, Eurojust a Evropský účetní vůr. A to ukazuje problémy při získávání podrobných informací o rozsahu podvodu. Není tu dostatečné monitorování, dostatečné eh, mechanismy o hodnocení a také statistika o eh, trestných činech. A dále ten to v současnosti, kdybychom se společně zaměřili na projevy závažných podvodů a organizované zločinu, eh, to eh, není ještě předmětem spolupráce mezi OLAFem, Europolem, Eurojustem a eh, účetním dvorem v rámci OLAFu e, e, nezjišťujeme dostatečné zaměření na organizovaný e, zločin, zatímco Europol se zaměřuje na boj proti organizovanému zločinu a podvod v souvislosti s DPH ty není sladění eh, pod, eh, podnětů, jako eh, telefonní čísla, bankovní účty na základě aktuálního vyšetřování obou organizací. To ukazuje, že se ty toto propojení automaticky neodhalí, pokud vůbec je zapotřebí součinnost mezi Europolem a Eurojustem nebo mezi jedním, jednou z těchto institucí a členskými státy. Je obtížné si udělat obsáhlý obrázek o rozsahu e, podvodu, e, kterého se dopouští organizovaný zločin, e, když není možné optimálně sdílet dostupné informace a údaje. Jestliže to, co jsem právě přečetl, to, co obsahují tyto řádky, je pravda, potom eh, je to obrovské zklamání. My jsme se vytvořili jednotný trh bez hranic, který je ale současně semeništěm pro eh, vznik přeshraničního organizovaného zločinu. A instituce, které mají čelit eh, tomuto zločinu, očividně nespolupracují, eh, alespoň eh, nespolupracují dosti efektivně. A my si ani nedovedeme udělat dostatečný přehled o tom, jak vážná je situace, pokud je to tedy pravda. A já samozřejmě doufám, že Eh, se ukáže, že to není pravda, ale pokud to pravda je, eh, tak eh, nepracujeme dostatečně dobře. Ne, za, není úkolem našeho výboru, aby vystupoval jako policie. My také nemáme chytat pachatele trestných činů, ale jakožto politikové si musíme položit otázku, kdo je zodpovědný za tuto situaci a jak eh, můžeme zajistit nápravu. Mám eh, deset otázek na komisi OLAF a na účetní dvůr, abychom do toho vnesli více světla a já eh, doufám, že dnes obdržíme otázky, odpovědi na ty otázky. Nejprve otázky na komisi. Proč je tak obtížné uh, abychom si udělali celkový obrázek o e, případech e, trestných činů, k nímž dochází v této oblasti a jak můžeme v budoucnu zajistit, aby dostupné údaje e, byly přístupnější aby eh, byl snazší přístup k údajům, které jsou dostupné v těch evropských institucích. A další otázka na komisi na základě studie eh, vyplývá, že komise nemá specifický přístup k boji s organizovaným zločinem. Eh, zdá se, že je to stejný přístup jako k jiným trestným činům v Evropské unii. A proč je tomu tak? Eh, uvažuje komise o nějakých změnách? A třetí otázka rovněž na komisi jaký je názor Evropské komise podle eh, doporučení číslo dvě, že by vytvořila interní černý seznam, který by obsahoval interní informace o jakémkoliv eh, subjektu, který eh, využil nebo zneužil Evropský fond. Tady ještě další otázka na komisi na základě slyšení, které se konalo zde v parlamentu, anebo i návštěv v různých zemích, jsme se dozvěděli, že organizovaný zločin se také eh, dopouští zneužívání eh, veřejných zakázek. Co tedy je možné proti tomu učinit? A potom pátá otázka, otázka na úřad OLAF uvažuje Olaf o tom, že eh, dochází k zneužívání fondu organizovaným zločinem v tomto rozsahu, anebo hovoříme skutečně jenom o jednotlivých případech. A další otázka na Olaf. Proč Olaf eh, nechtěl nebo nebyl schopen poskytnout více podrobnějších informací a čísel společnosti PricewaterhouseCoopers pro vypracování této studie. A potom sedmá otázka opět na OLAF. Na základě stanoviska Eurojustu této studie vypadá situace tak, jako že e, není Olaf ochoten spolupracovat. Proč? Pokud je to pravda. A další otázka opět na Olaf. Jaké právní nástroje potřebuje Olaf, aby mohl přispět efektivněji k boji proti organizovanému zločinu. A potom e, mám e, otázku na Evropský účetní dvůr Máte pocit, že organizovaný zločin zneužívá evropské fondy eh, ve velkém rozsahu? A eh, oč se opírá toto hodnocení? A potom eh, další otázka na účetní dvůr. Sledujete právní dopady těchto případů, kterými se zabýváte, anebo se prostě na tyto případy zapomene, když ukončíte vlastní hodnocení. Myslím, že bude velice zajímavé se vyslechnout odpovědi na tyto otázky a také reakce na doporučení obsažená ve studii. Děkuji. Děkuji. Sorene. Mám tu žádost o slovo paní Andrásen. Chce někdo další mluvit? Paní Andrásen, prosím. Děkuji. Děkuji za veškerou odvedenou práci sekretariátem a Price Waterhouse a zpravodajem na toto téma. Na téma velmi důležité studie. Chci podpořit velmi důrazně závěry, které pan Sorensen zde dnes přednesl. Domnívám se, že je skutečně znepokojující, že studie vlastně nemohla zajít do všech podrobností, protože ty informace nejsou dostupné. A to již samo o sobě vypovídá o významu který instituce EU přikládají podvodům, korupci, zneužívání finančních prostředků a dalším trestným činům okolo fondu EU. A jedna věc je pro mě ještě zne, více znepokojící. oproti závěru o nedostatku informací. Týká se to definice zneužívání prostředků. Pricewaterhouse to popisuje jako podvod, ale je třeba se zabývat tím, jak se definuje podvod. A já jsem vyslechla minimálně od jednoho člena Evropského účetního dvora jako definice podvodu zneužití finančních prostředků s eh, kriminálním záměrem. A pokud je tu skutečně umyslné zneužití prostředků, tak je těžké stíhat nesrovnalosti okolo zneužívání finančních prostředků, protože máme svázané ruce, pokud je o vyšetřování. Musíme nejdříve stanovit, zda byl tedy trestní záměr a zda došlo k vyšetřování od samého počátku. Co se týče všech nesrovnalostí a Evropský účetní dvůr zde zaznamenává každý rok velké množství nesrovnalostí. Takže bychom potřebovali mít možnost vyšetřovat. A pokud jde o zneužívání finančních prostředků, tak to je skutečně velmi důležité. A to by mělo být předmětem našich reform. Souhlasím se všemi doporučeními a některá jsou zcela evidentní a pro řadu z nás v tomto výboru byla již dlouho evidentní a z celého srdce souhlasím s reformou OLAFu. Souhlasím s nulovou tolerancí a musím říci, že jsem velmi znepokojena e, vlastně, k pos, pokud je o posun k tolerovatelné chybovosti. Myslím, že třeba revidovat nařízení o informátorech. O tom jsme jednali v rámci jiné studie Pricewaterhouse. Myslím, že to má zásadní význam. A přeji si také, abychom mohli Eh, revidovat tu studii z hlediska závěru. Zejména pokud jde o to, co řekl pan Sorensen. Děkuji, paní Andreasen. Paní Gresle, vítejte. Je mi líto, že přicházím pozdě, ale člověk má někdy eh, důležité úkoly, například když se musí vypořádat eh, se spoustou pozměňovacích návrhů, jako já tedy děkuji. Já jsem se rychle podívala na tuto studii už včera a čeho jsem si povšimla je to, že s touto studií máme za sebou eh, celou tu bídu, zase tedy eh, rozpočtu, že nám tady chybí nástroje nebo vůbec nefungují. Chtěla bych připomenout, že máme databázy. Pan Soren to řekl, abychom měli takový černý seznam těch, kteří se dopouštějí peněz a podvodu. Tato databáze byla prosazena v souvislosti s rozpočtem 2006. Bylo to obtížné, byl to požadavek OLAFu, jinak by tato databáze nevznikla. Ani ten požadavek, ani databáze rada to učinila. Děkuji proti veškerému eh, odporu to Finové prosadili, ale do dneška ta databáze prakticky nefunguje. Mám proto otázek na eh, komisi, kolik případů v té databázi bylo uvedeno. Není to ani desítka, pokud vím. Eh, vychází z předpokladu odsouzení a otázkou je tedy eh, to nahlašování. Stará se opravdu někdo o tuto databázi, udržuje ji, aby to vůbec mělo nějaký smysl, že byla vytvořena? To by byla má první otázka. A druhá otázka na ty, kteří vypracovali tuto studii. Význam právního follow-up. Toto téma je nesmírně důležité. Již několikrát jsme skonstatovali, že v nedostatku kvůli tomu, že neexistuje eh, celoevropská eh, legislativa, že tu eh, nemáme právní follow-up. Jak, jak vy se díváte na právní následné kroky v souvislosti s organizovaným zločinem? A potom druhá otázka se týká doporučení číslo 8 přepracování článku 22a a b a v jakém smyslu to máme eh, přepracovat. Koncem června komise předloží personální statut, to se všechno otevře, máme šanci, ale je třeba vědět, kterým směrem se to má ubývat, eh, ubírat. Ráda bych eh, slyšela nějaké upřesnění. Děkuji. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo? Takže dám slovo zástupcům komise. Čtyři otázky byly výslovně směrovány na komisi z úst zpravodaje a také to bylo podpořeno vyjádřením paní Gresle a paní Andreasen. Zástupce Olafu promluví také. Zástupce účetního dvora a konečně Paní Gresle požádala o vysvětlení od eh, zpracovatelů studie. A konečně závěrečné slovo zpravodaje. Prosím, komise. Pan Hognas. Řekl jsem to správně? Pan Hognas? Ne, ten již o tom z DG pro rozpočet. Chci se stručně vyjádřit. Máte tu zástupce OLAFu, DG Regio, DG Agri, tedy dvě generální která vydávají nejvíce peněz s členskými státy. Já jsem si dobře poznamenal těch deset otázek. Osm se týká komise, zejména OLAFu u obou hlavních aktivit, jakožto nezávislého vyšetřujícího orgánu Odpovím na otázku 3, která se týká více DG pro rozpočet. Co se týče takzvaného černého seznamu, potvrzuji vyjádření paní Gresle. Ano, je to otázka, o které jsme hojně jednali při minulé reformě finančního nařízení a úplně na závěr nebylo to jednoduché. Paní Gresle a výbory podpořil. Paní Gresle přesvědčila radu, která tehdy vlastně téměř sama rozhodovala o finančním nařízení, mezi tím se pravidla změnila. A rada souhlasila s tímto základem pro vyloučení. Samozřejmě celá řada právníků se zúčastnila tohoto jednání a právníci prosadili pravomoc o věci rozhodnuté, tedy nemůžeme to použít jako mezinstitucionální základ, ale můžeme použít pouze ty případy, které slouží jako judikáty, tedy věci, které, o kterých je definitivně rozhodnuto bez možnosti odvolání. A my máme oddělení, které se zabývá touto problematikou, ale to, co říká paní Gressle, je správné. Dostali jsme velmi málo oznámení z členských států na toto téma. A uvnitř komise existuje další takzvaný černý seznam, který souvisí s předcházejícím a to se týká přímých příjemců fondu, tedy kteří jsou v přímém vztahu s komisí a tam máme různé úrovně klasifikace a podvody také do toho patří. Tolik eh, mé poznámky a já bych navrhoval předat slovo Olafu, který může zodpovědět na některé věci. Samozřejmě, pokud jsme na všechno neodpověděli, tak eh, další věci sdělíme zpravodaj písemně. Děkuji. Děkuji. Jsou tu další zástupci komise, kteří by chtěli promluvit? Protože celá řada otázek byla adresována panem Sondergaardem komisi. Ano? Děkuji, pane předsedo. Několik slov eh, k politice soudržnosti. Je tu popis eh, řízení kontrolního systému na stránce 21 až 24 ve studii. A chtěli bychom poskytnout určitá vysvětlení, protože text neodráží dohled z hlediska komise. Několik tedy vysvětlení je třeba k práci, kterou provádíme text do jisté míry příliš zjednodušuje skutečnost. Pokud jde o Bulharsko a Nizozemsko, některá tvrzení jsou fakticky nesprávná a bylo by užitečné, kdyby tyto informace byly nejdříve ověřeny u komise. Například, co se týče Nizozemska, budí se zde dojem, že neexistuje dostatečná, dostatečný monitoring kontrolní strategie, pokud je o kontroly prováděné v Nizozemsku. Protože kontrolní strategie je schvalována každý rok komisí, je kontrolována a komise se vyjadřuje k této strategii. A členské státy zasílají roční kontrolní zprávu se stanoviskem. A to potom komise také kontroluje. Kromě toho také provádíme bilaterální jednání o kontrole každoročně a tam se jedná o konkrétních eh, kontrolních strategií členských států. Komise také provádí vlastní kontroly na místě. Pokud jde o Bulharsko, je zde tvrzení, že kontrolní úřad a řídící úřad a potvrzující úřad jsou na stejné ministerstvu financí. A to není správné. Pokud je o Bulharsko, CA, tedy Certifying Authority, je na ministerstvu financí, ale kontrolní úřad Bulharska je nezávislým, nezávislou agenturou, která poskytuje informace ministerstvu financí. Kromě toho, těch pět řídících úřadů je na pěti různých rezortech. To znamená, že tu je rozdělení odpovědnosti. Několik dalších slov. Máme rozsáhlý systém kontroly v letech 2011-2013, vychází z hodnocení rizika a spojili jsme naše strategie s DG M plus DG Mare a s OLAFem. A pokud je o další doporučení, tak na závěr studie jsou tato doporučení uvedena a my provádíme kroky, pokud je vytváření administrativních kapacit v členských státech, například pokud je veřejné zacházky, zřízení fondu a ověřování. A pokud je o konkrétní kroky pro to, abychom čelili organizovanému zločinu, chci jenom říci, že děláme maximum v oblasti nesrovnalostí a podvodu. A každý další krok jsme připraveni provést a to by muselo být v rámci proporcionality a také efektivity vynaložených nákladů. To jsou dvě důležité zásady pro nás. Než se pustíme do dalších kroků v této oblasti, ty kroky musí být přiměřené a musíme brát v úvahu také efektivitu. Čeho bychom tedy dosáhli dalšími opatřeními? Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Nemyslím si, že jste poskytl odpovědi na všechny otázky pana Sondergarda, ale komise si určitě poznamenala tyto otázky a některé věci se také týkaly další generální ředitelství komise, takže já požádám komisi, aby odpověděla poměrně rychle na dotazy pana Sondergarda, pokud možno před eh, letními prázdninami. To bude asi nejjednodušší tak to pan, protože potom pan Sondergaard se bude dotazovat i poslanců a vy budete muset stejně odpovědět, takže ta nejjednodušší cesta bude ta první, kterou jsem definoval. Čtyři otázky pro Olaf. Poprosím zástupce Olafu. Je tu někdo za Olaf, kdo je přítomen? Ano, prosím. Můžete se představit? My vás neznáme. Pane předsedo, jmenuji se Johan Kau. Odpovídám za oddělení které se zabývá hodnocím rizika a prevencí podvodu. Několik poznámek, jak bylo vysvětleno předřečníky, Olaf odpovídá jak za nezávislé vyšetřování, za vyšetřování oblasti boje proti podvodům a jsme také složkou komise. Pokud jde o schopnost Olafu pokud je o boje proti podvodům, provádění vyšetřování, externí vyšetřování a interní šetření na ochranu finančních zájmů Evropské unie. Pokud provádíme vyšetřování, tak musíme dodržovat zásadu důvěrnosti našich šetření, zejména pokud dochází ke zjištěním, která by měla být tedy v závěru našeho vyšetřování určená jako trestní odpovědnost a Olaf má povinnost předat tyto výsledky národním orgánům v oblasti justice a je třeba zajistit veškeré možnosti dalšího vyšetřování, pokud státní žalobce to bude považovat za vhodné předat soudu tyto případy. A jak bylo vysvětleno, je třeba, aby informace byly důvěrné. To je důležitý aspekt, který chceme zdůraznit. Musíme dodržovat důvěrnost utajení našich vyšetřování. A to se týká i informací poskytovaných justičním orgánům. Pokud je vyšetřování podvodu, zcela jasně, jak bylo naznačeno v tom modus operandi, tedy falšované faktury. To samozřejmě spolu s dalšími jevy naznačuje trestní odpovědnost a není pro nás vždy možné okamžitě kvalifikovat tyto modely podvodu. Je tu problém kvalifikace ale my skutečně chráníme důvěrnost vyšetřování a musíme také chránit všechny následné kroky. Pokud jde o politická doporučení, tady bych zcela eh, sdílel poznámky zástupce DG pro generální politiku. Komise je si hluboce vědomá potřeby doplňujících kroků. Vy jste odkázal na sdělení, které bylo nedávno schváleno komisí o ochraně finančních zájmů z hlediska trestního práva. A tam jsou obsaženy nové iniciativy ze strany komise a zákonodárcem EU. A to bude doplněno, jak všichni víte, reformou nařízení 1073 a je tu i třetí nástroj, který bude bezprostředně schválen komise, komisí. A jak už bylo naznačeno komisařem Šabatou zde, Šemetou zde v eh, parlamentu, tak eh, to bude schváleno tedy kolegiem. Tato strategie řeší celou řadu významných doporučení, která jsou obsažena ve studii 7, 8, 9, zvýšení povědomí, posílení specifických nástrojů pro boj s nesrovnalostmi, včetně organizovaného zločinu. A jakmile komise připraví strategii boje proti podvodům, tak budeme eh, hledat způsob, jak uplatnit tato doporučení. A poskytl jsem určité odpovědi na vaše otázky. Děkuji. Ano, dlouze jste odpověděl na poznámky pana Sandidáta, ale on položil i jednu velmi konkrétní otázku, která se týká eh, spolupráce či nespolupráce s Eurojustem. Můžete i na to odpovědět? Ano, skutečně. Eh, spolupráce, eh, co se týče OLAFu, jak s Eurojustem, tak s Europolem, je dobrá. Máme velmi úzké kontakty, jak v oblasti politické, tak v oblasti operativní. A máme pravidelná setkání u jednotlivých případů, jak v Eurojustu, tak v OLAFu, zejména co se týče e, nadnárodních případů. A chci říci, že tato spolupráce je vynikající a věřím, že náš generální ředitel vám to odpoledne potvrdí. Děkuji.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 Jakožto zpravodajka za OLAF, prosím. Když člověk poslouchá, tak může jenom říci, ne, že se příliš mnoho dozvěděla, že je hezké, že jsme o tom vůbec hovořili. Mě překvapuje, že za prvé máme relativně přesné údaje, které se týkají podvodů i v poslední zprávy komise jsme mohli pře- si přečíst překvapivá čísla. Poprvé 0,19 procent plateb a to je konkrétní číslo o procesu, kdy jsme se domnívali, že eh, ta čísla jsou mnohem větší, tak bych se zeptala eh, zástupce Olafu, co si myslí o tom 0,19%. Eh, to je nejenom v akčním plánu, ale táhne se to jako červená nit. Generální sekretariát začal provádět propočty a když se podíváme na předběžný návrh, tak tu máme eh, vypočtenou míru podvodu podle jednotlivých států. Uvádí se tu tři, čtyři různá čísla a já jsem při čtení měla vždycky ten dojem, že to slouží jenom proto, aby se vytvořily co nejmenší čísla, aby se zdálo, že ty podvody jsou menší. A já mám své pochybnosti. Bylo by přece spravedlivé říct, my to nevíme. Co si máme myslet o tom 0,19? A vrátím se ještě k tomu, co eh, zde zaznělo. Eh, my si vzpomeneme, jak to bylo velice namáhavé a nyní eh, má komise pozměňovací návrh, který se se týká rozpočtu a chtěla bych vám eh, všem politickým skupinám to dát eh, ke zvážení. Eh, I to, co je v té databázi, odsouzené případy v důsledku podvodu nebo praní špinavých peněz, i když jsou odsouzeni, tak pro ně je to vlastně taková propustka, protože mají údajný monopol. Takže jaký produkt tady máme. Znehodnocení té databáze opravdu volá eh, do nebe a stejně tak eh, snižování významu odsouzených případů je do nebe volající. To samozřejmě nechci akceptovat a velice doufám, že to budeme sledovat je velice obtížné tento stav vysvětlit. Parlament by měl brát vážně odsouzení případů eh, korupce a praní špinavých peněz také, protože je to vlastně eh, naše dítě. Děkuji. Ano, to je pravda. Je to naše dítě a musíme se o ně postarat. Prosím, pan Sondergaard. Chtěl jste vystoupit. Eh, já se chci vrátit k tomu číslu 0,19%, o kterém hovořila paní Grasle. Eh, číslo 0,19. Eh, to je, se vztahuje k roku 2009-2010 a bylo stanoveno pro různé oblasti výdajů. Vychází samozřejmě z těch zjištěných případů, které byly považovány za podvod eh, tedy případy, které byly zjištěny v členských státech. Je to výpočet, který tedy vychází z ohlášených případů. Eh, to bude nyní opět posuzováno za rok 2010 a bude to ve zprávě, kterou komise zveřejní letos v létě. Jsou to tedy zjištěné či ohlášené případy ze strany členských států, které byly ohlášeny jako podezření na podvod a bylo zjištěno, že to podvod skutečně je. U každé řádné statistiky v této oblasti se počítá i s takovými neoficiálními čísly. Jak je to neoficiální číslo podle vašeho názoru? Het is eventjes overleg bij de mensen van OLAF. Ano, radí se tady naši kolegové, necháme jim chvilku. My colleague, eh, Mr. Klein. Možná na to bude moci odpovědět tady pan kolega. Ehm, ehm, Děkuji. Jmenuji se Kleineris a jsem vedoucí jednoho oddělení v OLAFu a patřím k těm, kteří eh, také eh, byli u pohovorů ze strany autorů studie. Na otázku pana Sondergerda mohu říct si toto. Jen velmi málo toho mohu k tomu dodat. I my máme velké problémy zjistit, jak velký objem představují podvody. A jak velký objem představují nesrovnalosti. Je to jednak problém i definice, a jak řekla paní Gresle, Existují také eh, ta, jak ona řekla, dark numbers, taková nejasná čísla. Ano, existuje skutečně taková šedá zóna, ale je to velice těžké vyjádřit nějaký odhad. Říci, že e, podvod představuje 5 nebo 10 to bychom šli opravdu příliš daleko. Tady musíme být velice opatrní. Už proto, že na základě těchto čísel je pak třeba e, ovlivňovat politiky. A taková čísla, která bychom odhadovali, by nebyla asi správná. Má to celou řadu eh, problémů. Vyvolává to také určitou frustraci od eh, osob, které tyto situace šetří a které jsou frustrovány, že to nemohou zcela přesně odhadnout. Děkuji. Děkuji. Prosím tedy účetní dvůr. Dvě otázky byly směřovány na účetní dvůr podle vás, kolik představuje toto zneužívání ze strany organizovaného zločinu? A pak také, jak na to, jak na to reaguje účetní dvůr, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za velice zajímavou diskusi. Já eh, jsem z kabinetu Davida Hatcheta, on bohužel měl dnes jiné povinnosti. Já bych chtěl začít tím, že řeknu, že je třeba samozřejmě brát v úvahu riziko eh, podvodů, jak eh, v dopise řekl pan Caldera 15. Eh, dubna. Tady, tady spočívá naše úloha. A pokud je o otázka, o otázku, která byla podložena, tak máme celou řadu zpráv například karuselové podvody, které představují velký problém. To bylo jasně řečeno. Ano, myslíme si, že to jsou ty hlavní otázky. A tomu se věnujeme. Chtěl bych se ale vrátit k jednomu doporučení, které je formulováno ve studii. Já bych eh, řekl, že takto formulováno to vyvolává určité eh, obavy, to jest výměna informací mezi OLAFem a účetním dvorem. Eh, obecné eh, údaje, eh, obecná doporučení pro auditory účetního dvora jsou taková, že když zjistí něco, co naznačuje, že jde o podvod, tak to předá vyšetřovatelům. Když my budeme se tou věcí příliš dlouho zabývat, budeme klást celou řadu otázek, tak poškodíme budoucí vyšetřování. My nejsme právníci a mohli bychom vlastně poskytnout určité Eh, určité nástroje nebo určité zbraně i těm, eh, těm zločincům. Čili my takové, takové podezření na podvod co, rych, co nejrychleji předáme dá k dalšímu šetření. A eh, to si myslíme, že je správný postup. My neočekáváme, že dostaneme nějakou informaci od OLAFu o podezření z podvodu, o které vyšetřují. My to neočekáváme, protože i tady je přece otázka důvěrných údajů. Eh, transparentnost je dobrá pro snížení rizika podvodu, ale utajení je zase naopak dobré pro vyšetřování konkrétních případů. Čili my neočekáváme takové informace od OLAFu. Eh, další otázka zní, zda dále sledujeme případy. Ano, my máme řadu setkání s OLAFu. Když předáme nějaký případ OLAFu, tak to není tím to pro nás nekončí. Eh, my samozřejmě potom znovu se k tomuto případu vrátíme, dostaneme informace o ukončeném vyšetřování a podobně. Obecně vzato mohu říci, že skutečně mm, je tady sledování eh, toho případu dál. A eh, je tady, je tady skutečně kontinuita, je tady stálý kontakt, i když nesledujeme nějak konkrétně, zda případ je dále předán k soudu a podobně. Já mám také ještě otázku, doplňující otázku k tomuto tématu. Provedete určitý audit a konstatujete, že pravděpodobně došlo k podvodu, pošlete to Olafu, to je normální postup, tak jak jste o tom teď hovořil. Děje se to často, nebo ne moc často, nebo přímo vzácně? Je tady nějaké procento? Eh, kolik eh, z přeskoumaných případů je předáno Olafu? Je to spíš výjimka nebo je to spíš eh, pravidlo? Můžete k tomu něco ještě říci? Pan Kaldera poskytl 15. dubna ve svém dopise tyto údaje. Myslím, že to jsou asi tři případy ročně. Jsou takové případy, kdy zase členský stát se sám obrátí rovnou na OLAF a předá určitý Eh, případ, kde podezřívá eh, podvody, ale pokud jde o nás, tak je to asi tři za rok. Není to příliš velké procento z těch eh, případů, které přeskoumáváme. Pan Irnhauser. Děkuji, mám jenom doplňující otázku. Má účetní dvůr právní povinnost předávat eh, případy Olafu, anebo je může poskytovat dále? To je velmi dobrá otázka. Je to součástí našich eh, postupů a my máme pokyny takto postupovat, ale možná by nám mohlo Olaf říct, zda to je přímo eh, takto stanoveno v nějakých předpisech, ale ujišťuji vás, že tak postupujeme v každém případě. Ano, já myslím, že právní základ je nařízení 1073, kde existuje článek, který právě o tomto hovoří, kde je požadavek, aby instituce Eh, seriózní, tedy eh, závažné případy takto předávali. Děkuji. Ještě byla jedna otázka od paní Gresle, eh, která se obracela na autory studie. Já jsem si to někam zaznamenala, ale teď to nenacházím, ale vy jste si to určitě sám zapsal. Ano, ano, já jsem si zapsal otázku která se týká eh, našich doporučení ke staff regulations. Chtěl bych eh, hovořit ještě o jedné studii, kterou jsme eh, také vypracovali a předložili a kde byly také určité poznámky, kde bylo řečeno, že v tady jsou některé, některé aspekty přímo ve formulaci, které vlastně odrazují před varováním, ohlašováním některých případů, takzvaným whistleblowing. A my jsme tedy tady v našem doporučení řekli, že tyto články eh, by měly být eh, přeskoumány. Ale více věcí najdete ještě v naší zprávě. <clears throat> Tak. Eh, je tady uvedeno o něco o právní definici podvodu. Ano, my také jsme měli problémy najít konkrétní, jednotnou, jasnou definici podvodu. A také jsme to zaznamenali v naší zprávě. Jsou určitá chování, která by také mohla být kvalifikována jako podvodná jednání. A Eh, prokázat takové podvodné jednání je ale velice obtížné. Já myslím, že Olaf a další, kteří se v tomto poli eh, pohybují, to mohou potvrdit. My jsme ovšem eh, právní studie definice tady neprováděli v tom smyslu, jakým způsobem by tato definice mohla být změněna. Dank u wel, dan geef ik het woord. Děkuji. Já teď dám slovo panu Sondergartovi, aby uzavřela. Děkuji. Děkuji za všechny reakce v diskusi. Já samozřejmě chápu, že všichni nejsou připraveni a schopni hned okamžitě reagovat a odpovědět na všechny mé otázky. Já tedy budu očekávat, že dostanu ještě písemné eh, odpovědi následně na své otázky. Eh, chci poděkovat eh, účetnímu dvoru za jasnou pozici k přístupu zneužívání evropských fondů, což považuji za problém. Pokud je o OLAF, tak tady mám ještě určité otázky. Má OLAF pocit, že pokusy zneužít evropských fondů je velký problém, nebo mají pocit, že to je prostě jenom otázka individuálních případů? A tady vaše odpověď je tady důležitá z několika úhlů pohledu. Za prvé, Zástupce komise už uvedl, eh, že je tady analýza o nákladech a výnosech. Já chápu, že je těžké objasnit eh, ta takzvaná dark figures, eh, tato, tato čísla, ale přece jen bychom měli aspoň vědět, zda je to velký problém nebo malý problém. Nemůžeme čekat až vždy k něčemu dojde. My přece víme, že tady určitá sporná čísla jsou a chceme mít určitý odhad. A proto je tak důležité toto rozlišení. Vědět, jestli je to velký problém, nebo jestli je to jen otázka jednotlivých případů. Druhý důvod. Přeshraniční organizovaný zločin je velice specifickým problémem. působí eh, další škody, nejenom tu samotnou konkrétní ztrátu následkem, abych tak řekl, eh, krádeže, protože organizovaný zločin je schopen eh, ovlivňovat administrativní i politická rozhodnutí a to je velice nebezpečné. Není to pouze otázka ztráty těch konkrétních peněz. Samozřejmě to je také problém, ale hlavní problém spočívá v tom, že zločinecké organizace se stanou natolik silné, že mohou ovlivňovat politické rozhodování. To můžeme pozorovat v určitých případech v některých státech. A to, že tady existují prostě taková nejasná čísla, ano, to je jedna věc, ale chceme opravdu uh, mít alespoň odhad, jak ten problém vypadá podle vašeho názoru. A také bych chtěl říci, že pořád jsem ještě překvapen, proč je to tak velice obtížné. Já chápu, že je tady eh, otázka důvěrnosti, důvěrných eh, informací. Ano, to chápu. Samozřejmě, že nejde o to, aby se zveřejňovala jména nebo konkrétní metody, eh, konkrétní postupy eh, používané v těchto, eh, v těchto podvodech a že je tady také otázka právní ochrany. Ale zde v parlamentu máme velký problém. Když se snažíme získat určitý přehled o tom, kolik takových případů je, a to je asi to důležité, protože když nemáme určitý přehled o situaci, tak je velice obtížné přijmout potřebná rozhodnutí, která se pokusí problém řešit. V každém případě ale chci poděkovat všem za jejich příspěvek a velice se těším na uh, uh, odpovědi na otázky, které ještě nebyly zodpovězeny. Děkuji. Děkuji vám. Jestliže nejsou žádné další Eh, otázky či vystoupení, uzavřu tento bod a mohu říci, že jsme vyčerpali program eh, dnešního dopoledne, ale je několik praktických aspektů a teď se obracím především na eh, pracovníky, spolupracovníky skupin. V 17 hodin 30 minut bude schůze koordinátorů. Prosím, dohledněte na to, aby byli skutečně přítomni v 17.30, protože první čtvrt hodina schůze koordinátorů bude rozdělovat vypracovat zprávy. A potom 17.45 tak přijde pan Bexy, který bude hovořit o otázkách v radě. Takže prosím, ať jsou všichni přítomni. A další praktické aspekty. Máme dlouhou polední přestávku, ale netýká se to paní Gresle, protože ta má spoustu pozměňovacích návrhů, které musí zpracovávat, ale díky dlouhé polední přestávce bude mít možnost tady sehrát prvořadou úlohu. Pak od 15 hodin do 16 hodin, když bude probíhat společná schůze eh, výborů KOBU a KOKOBU. Děkuji.